Bene, buonasera. No. Dobré odpoledne. Není nás sice moc, ale stačí to. Eh, eh, možná, že eh, je to kvůli tomu, že teď probíhá AKT zároveň, ale my musíme pokračovat v práci a také připomínám, že jsme vysíláni přímo na internetu. Obdrželi jste program 16. května tohoto roku jste ho dostali Eh, byla, byly sděleny určité změny a také i na žádost paní Jetemeky se budeme zabývat jako prvním bodem 6, teda žádost zpravodajky, až tedy dorazí, tak se na to vrhneme, pokud souhlasíte samozřejmě a také připomínám, že moje zpráva, která se týká článku 20, 27 a 50, Eh, tak to eh, bude posunuto na jinou schůzi, na další schůzi i eh, poněvadž ještě pan předseda se k tomu musí vyjádřit, je, není to navíc nic naléhavé, tak, naléhavého, tak to může počkat. Můžeme tedy považovat program za odsouhlasený, dobře, a tímto můžeme přejít k bodu dvě, což jsou sdělení předsedy. <clears throat> Zde eh, i jsme obdrželi eh, v bodu dvě naleznete takový eh, přípis, který se týká změny smlouv. Je to smlouva o stabilitě a o řízení, ekonomickém řízení, takzvaný ten Fiscal Compact. A potom je to smlouva, kterou se zavádí Evropský mechanismus pro stabilitu. Byli jsme informováni o ratifikaci e, rozhodnutí Rady o změně článku, článku 136 smlouvy o fungování EU. Takže také i máme odsouhlasit, schválit zápisy ze schůzí, které se konaly 20. prosince 2011, potom je to schůze z 19. 20. března 2012 a nakonec ze 17. dubna 2012. Zápis je vám k dispozici. Pokud nebudou připomínky, tak eh, se budou považovat za schválené. A už nám eh, dorazila paní zpravodajka, ano. A jako, jako, si, si. Takže, ano, ano. Takže, takže já jsem eh, Eh, vás nejprve neviděl hm, za kávou, teď ano, takže paní Jetemaky může eh, eh, začít s bodem 6, což je správní právo procesní Evropské unie, pokud nemá nikdo proti změně programu, takže můžeme hned přistoupit k tomuto bodu paní Jatemeky, která byla 28. února jmenována zpravodajkou, respektive navrhovatelkou stanoviska a zde mm, e, se hovoří o tom, že je třeba, aby i Evropská unie měla svůj kodex správního práva. Takže prosím, máte slovo. Thanks, Mr. President, and thanks. I got the first voice. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám za to, že jste mi dal eh, přednost, protože já budu muset odejít do jiného výboru a budu hovořit finsky. Takže, o co tady jde? Jde tedy o administrativní postup, který eh, snad tedy bude zaveden v Evropské unii, vychází z Lisabonské smlouvy. A zejména tedy se to týká článku 298, podle kterého by Evropská unie měla mít takovýto nějaký kodex pro všechny instituce, tak aby eh, byla vyřešena otázka good governance. To znamená, eh, jsou to jakési principy a praktické aspekty toho, co je good governance. To je samozřejmě důležité, protože eh, ta smlouva je nyní platná, ale eh, současně s tím je také důležité, eh, důležitý tento kodex pro zaměstnance Evropské unie, občany, ale také pro instituce, zejména ale pro instituce a její zaměstnance. A to proto, že nám toto umožní černé na bílém sformulovat principy good governance a pak bude jednodušší je uplatňovat. Protože pak bude samozřejmě eh, jednodušší zajistit, zda eh, někdo jedná či nejedná podle smluv. Poněvadž eh, tímto se bude učovat to, jakým způsobem mají, mají zaměstnanci institucí provádět svoji práci. Současně s tím by to mělo přispět k posílení legitimity Evropské unie a to je eh, velmi významný důvod, proč se do něčeho takového pouštět. Myslím, že někteří z vás jste podobně jako já eh, četli v Hellat Tribune průzkum veřejného mínění o legitimitě Evropské unie. A když se podíváte na výsledky, tak eh, ty vypadají poněkud smutně. Je třeba s tím něco udělat. tak, aby se posílila legitimita evropských institucí. Eh, tady to není nic eh, nějak, eh, řekněme, revolučního, to v žádném případě. Ehm, já vím, že všechny členské země mají takovéto kodexy, respektive takovéto zákony. Ehm, třeba ve Velké Británii Eh, mají zvykové právo, takže tam to není takto sformulováno, ale určitě existují eh, psané takovéto zákony v nordických státech. Pro Evropskou unii to ale není nic doopravdy nového, protože už v roce 2001 evropský ombudsman sepsal principy etického vládnutí, které byly přijaty Evropským parlamentem, ale samozřejmě to nemá stejnou sílu jako závazná legislativa. Pak samozřejmě eh, tady máme chartu základních práv, která je závazná a to vlastně znamená, že lidé mají právo na řádné provádění vlády na good governance, a na to, aby s každým bylo zacházeno eh, v souladu tedy s těmito principy. Čili eh, máme tady eh, požadavky třeba nezávislosti a neutrality a teď jde ovšem, jak je v praxi naplňovat. Takže to je v této chvíli všechno, co k tomu mohu říci, ale e, určitě ráda budu odpovídat na vaše otázky a přijmu vaše návrhy, které začínou zprávu. Děkuji vám. Grazie. Signore. Děkuji, paní Jetemeky. A nyní otevíráme diskuzi k tomuto bodu, pokud někdo si přeje slovo. Vidím, že kolega Enju, prosím. La parola, si, si. Tak prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já já se jmenuji Egnu, takže je to nesvětlé, když mi někdo říká Egnu tady. Egnu, Egnu, dobře. <clears throat> takže ten návrh pro všechny instituce určitě eh, vypadá tedy E, velice e, příhodně, ale e, když to tak člověk slyší, ale co to znamená více nákladů, více administrativy a to znamená více peněz od daňových poplatníků ve Spojeném království. Potřebujeme takový standard kvality, samozřejmě je třeba se podívat, na co se to má vztahovat. Nicméně to <laughs> asi neposílí dobré jméno EU v očích masy daňových poplatníků v EU. Jejich, jejichž mm, kvalita života mm, je zhoršována právě kvůli nekompetentnosti jednotlivců a institucí na všech úrovních. A to je vlastně veřejná sebevražda, eh, <clears throat> které bychom se dopustili. A mm, a eh, pokud toto má řešit krizi, tak to je ještě více frustrující. Děkuji. Děkuji, pane Egnu. Já ja, jsem um... Trochu se divím tomu, co právě řekl britský kolega, protože já mám jinak velké pochopení pro britské postoje a jsem také proto, abychom šetřili naše výdaje, abychom byli efektivní. Ale v oblasti zprávy, administrativy a správního práva procesního máme zde jistý problém. Já jsem členkou výboru Unie a máme tam e, zvláštní pracovní skupinu pro správní právo. Ta pracovala jeden rok, já jsem byla členkou a Opravdu jsem byla velice zhrozena, když jsem viděla, že v podstatě nemáme žádné správní právo. Tam, eh, tam, kde jde o mnoho peněz, tam to existuje v rámci kartelového práva a v několika dalších oblastech, ale eh, jinak eh, to upraveno v podstatě není a mě to dříve také nebylo až tak jasné. Pro mě, jakožto pro právničku, je to vlastně nepochopitelné, když se na mě obrátí nějaký mandant a říká mi, Například v Německu se tomu říká správní akt, řekne, že je tedy eh, jaksi předmětem určitého správního aktu, který je vůči němu negativní. Já nejsem schopná jako právnička mu říct, jak se proti tomu má obrátit, protože neexistuje žádný zákon, do kterého bych se mohla podívat a ve kterém by přesně stálo, co má jako další krok můj mandant udělat. A proto chci říci, že v některých oblastech opravdu vůbec nejsou žádné postupy a proto je důležité, že se tímto správním právem procesním zabýváme. Otázkou je, jak má vypadat. Máme 27 členských států s velice rozdílnou právní tradicí a proto eh, bych byla o to, abychom to neměli roztříštěné, tedy abychom opravdu vyvinuli nějaké všeobecné správní právo procesní, které by platilo pro veškeré typy postupů a potom pro určité speciální oblasti, kde je potřeba, kde je zapotřebí speciální pravidla, například v oblasti kartelového práva, či například eh, v takových záležitostech, jak eh, se někdo dostane na seznam teroristů, či jak eh, je možné ho vymout zpět, tak v takovýchto oblastech by bylo dobré, abychom tam měli ještě speciální dodatečné správní pravidla ale jinak jsem opravdu proto, abychom měli obecné správní právo procesní, tak aby každý občan věděl, jak to vypadá, aby také věděl, jak jsou lhůty, aby věděl, že když dostane určitý dopis od komise, tak aby přesně věděl, že do měsíce musí vznést námitku či žalobu a tak dále, protože to je velené v současné době často vůbec neví, co mají dělat. Máme celou řadu pravidel, vede to k velkému množství zbytečné korespondence. Občané se musí obracet na příliš mnoho různých míst, než se jim podaří zjistit, co vlastně mají dělat a to jistě nevede k dobré náladě. Takže toto byl, byl jakýsi první krok z naší strany. Tady právní mezery rozhodně existuje a je to nezbytně nutné. Děkuji. Grazie. Děkuji. Pan Brons má nyní slovo. Yes, there was an unusually... Ano, tak eh, musím říct, že eh, tady je napsáno na začátku zprávy, že eh, problémem Evropské unie je to, že občané spochybňují její legitimitu. To je sice opřímné, ale <clears throat> možná že to není úplně otevřené. Eh, v Velké Británii mnozí ne, že pochybují o legitimitě, ale říkají přímo, že legitimitu žádnou nemá. A já si myslím, že to není tedy tím, že by třeba něco eh, fungování nebylo eh, k minimálním standardům dobře sladěno. Ale problémem je spíše to, že se hodně rozhoduje za eh, zavřenými dveřmi, eh, jestliže je mm, lidem slíbeno o čem referendum, pak tedy je třeba, aby se to skutečně eh, konalo. Prostě je třeba, aby bylo otevřenější jednání a hm, je třeba, aby lidé měli větší slovo. Tady se E, říká ve zprávě paní Jatemaky, že každý dokument by měl být srozumitelný a snadno, snadno čitelný. To <laughs> není nějak revoluční myšlenka, ale samozřejmě, že je to pravda. Grazie, onorevole. Děkuji. A má slovo pan Dav. Um, uh, Mr. President Graf. E, pane předsedo, dobré odpoledne všem. Uh, kolega Aleksandr hovořil o něčem, co nazval britskou opozicí v této věci. Já, eh, respektive paní kolegyně, já jí můžu ujistit, že eh, britská pozice neexistuje eh, k otázce administrativních zákonů. A je třeba říci, že existuje celá řada různých eh, přístupů, jako vždy, eh, když se eh, britští europoslanci k něčemu vyjadřují. Já musím říct, že vložení článku 6 smlouvy o fungování Evropské unie znamená zavedení eh, doplňující kompetence, kde se hovoří o administrativní spolupráci. A podle mě to je eh, velký příslip eh, k pokroku v kvalitě překládaných zákonů. A já si myslím, že je třeba, aby autoři byli za to pochváleni. My jsme na konventu absolvovali velkou debatu o tom, co přesně toto znamená a myšlenka, že tedy bychom měli dospět k nařízení, tedy legislativní nařízení, já myslím, že je skutečně správná a vyplynula opravdu z rozsáhlých debat. Takže já se těším na pokrok v této oblasti. Já osobně si myslím, že ve výboru eh, Jury bude třeba poněkud upravit tamnější zprávu a mm, já doufám, že budeme informováni o pokroku této práce. Já eh, si myslím, že administrativní eh, spolupráce, jak se hovoří tady eh, v článku 6, tak to není pouze administrativa institucí nebo agentur Evropské unie. Nýbrž jde o spolupráci mezi národními administrativami. při nebo v té formulaci a implementaci evropského práva. Já aspoň tak si to myslím. Také se domníváme, že tento návrh eh, přiláká eh, velice podrobnou pozornost národních eh, parlamentů, poněvadž bude vzbuzovat podezření Eh, podezření eh, z možného omezení jejich vlastních práv a eh, tím pádem porušení principu subsidiarity. Čili já myslím, že k tomu budeme muset přistupovat velice pečlivě, diskutovat s národními parlamenty, podobně s komisí. Domnívám se, že když komisař Ševčovič zde nedávno byl v našem výboru, eh, pak tato eh, zpráva možná nebyla dostatečně hlasitě vznesena, tato, tato věc, tato problematika. Já si myslím, že je skutečně aby komise byla přesvědčená, že to, co dělá, je nezbytné a zároveň eh, proveditelné v rámci evropských iniciativ. Děkuji. A nyní má slovo pan Hefner. Děkuji. Na tomto výboru jsme si zvykli na to, že si vždy vytrpělivě vyslechneme jisté poznámky, ale na tomto místě bych chtěl opravdu E, kolegům Egnu a Broncovi říci následující. Já nevím, zda skutečně svým vlastním občanům a daňovým poplatníkům slouží tím, když po pět let neustále se snažím opakování to té, téhož e, tady přispírat e, na ke práci našeho výboru, ať již eh, hovoříme o čemkoliv, oni neustále opakují, že pro daňového poplatníka to přínosné není a že to příliš mnoho stojí. A opravdu nezávisle na tom, o čem zde hovoříme. Já mám pocit, že vůbec nedošlo, o čem tady hovoříme nyní. My tady hovoříme o ochraně práv pro občana, o mezery, které existují, které třeba odstranit, tak abychom měli opravdu řádné, spravedlivé postupy, tak aby se správní orgány aby správní orgány dodržovaly postupy, které existují řádným způsobem. Není to tedy žádné omezení demokracie. Je to úplně něco jiného, než to, o čem se právě hovořili. A já si myslím, že to výbor takto nezaslouží protože lidé, kteří se ve výboru tomuto tématu věnují, tak by si zasloužili alespoň to, abychom tady hovořili opravdu o našem tématu a ne o něčem jiném. Já jsem v pracovní skupině pro evropské uh, správní právo a musím říct, že jsme se tomu věnovali velice intenzivně, měli jsme tam velice intenzivní diskuze a naprosto souhlasím se zprávou, kterou předložila paní Jetemaky. Já z obsahového hlediska k tomu vůbec nic nemám, pouze mohu říct, že to podporuji, o detailech se jistě ještě budeme moci bavit, ale opravdu mi vadí, když se k tomu někdo takto nekvalifikovaně vyjadřuje a není to v zájmu občanů, které zde zastupujete. Obrigado. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit portugalsky. Ze strany socialistů a demokratů musím říct, že souhlasíme s tím cílem, s těmi cíly této zprávy. E, vítáme tu iniciativu ze strany komise, e, tedy promiňte, ze strany výboru pro právní záležitosti. Opravdu jsme toho názoru, že Evropská unie má být právním státem a je právním státem a musíte dodržovat pravidla a je, je třeba toto aplikovat také na eh, administrativu Evropské unie. A evropská administrativa neustále narůstá. A to již eh, jak z toho důvodu, že kompetence Evropské unie se rozširovaly v poslední době, pomocí eh, revizí smluv, ke kterým docházelo, a také proto, že smlouvy eh, jak si posilují administrativní kompetence Unie, například v oblasti hospodářské soutěže. A také proto, že komise má výkonné pravomosti a také proto, že zde došlo k vytvoření výkonných agentur Evropské unie, jako například před nedávnem agentura pro v dohled v oblasti finančního sektoru. A toto vše samozřejmě přispělo k tomu, že Evropská unie eh, se tedy, že se s ní stala jakási administrativní mocnost, eh, že ty kompetence jsou rozsáhlé, rozsáhlé jsou i ty práva osob, které provádějí zprávu Unie, ať to jsou ještě úředníci, zaměstnanci a také osob, které s ním mají přímo to dočinění, tedy zaměstnanci, podnikatel a tak dále. A chci říct, že je důležité, aby všichni občané tedy Eh, se mohli spolehnout na to, že ty základy, které zde máme, a v podstatě jsou shodné ve všech členských státech, že tyto základy budou eh, jaksi dodržovány. Eh, a v mnoha členských státech máme kodexy pro řádnou zprávu. A proto si myslím, že bychom měli být více ambicioznější v tomto směru. Měli bychom zde mít kodex řádné správní praxe, a to e, něco, co bude zakotveno buď to v nějakém zákoně či v rámcovém zákoně a mělo by to být tedy na celoevropské úrovni. Já tady nechci ještě více rozšiřovat v právní řád Unie, ale jde o to, abychom vnesli do celé oblasti předvídatelnost, nestranost, transparentnost, aby eh, administrativní rozhodnutí Evropské unie měla, nesla všechny tyto tři vlastnosti, které jsem právě vyměnovala a také z toho důvodu, že je třeba zajistit práva občanů. Práva občanů vůči jejich správní moci, eh, vůči správní moci Evropské unie. Tedy souhrně lze říci, že jestli je něco, co můžeme říct o této zprávě, je to, že bychom si přáli, aby zacházela ještě dál, aby byla více ambiciozní a z naší strany rádi přispějeme k tomu, abychom zprávu podpořili a také k tomu, abychom posílili cíle této zprávy a rovněž její obsah. Děkuji a já bych chtěl říct jednu věc ještě, než dáme slovo paní Temeky jste eh, správní právo, to není jednoduchá věc, to je komplikovaný kodex. A vy jste nás informovala o tom, že je nutné mít správní kodex a <clears throat> možná by bylo dobré si říci, jaký obsah by měl mít tento správní mm, řád vlastně a Vím, že ale ještě právní výbor neuzavřel svoji činnost, takže by bylo dobré vědět, jaké, jaký je harmonogram, abychom skutečně to naše stanovisko eh, měli řádně zpracované. Prosím. Thanks, Mr. Chairman. First, I want... Děkuji, pane předsedo. Především eh, musím říci, že mě téměř omráčili britští kolegové, kteří tvrdili, že eh, toto by mělo znamenat eh, větší byrokracii a zdražení administrativy. My máme procedury eh, v parlamentu, v našem výboru, kdekoliv. Já si myslím, že tady to nemůže vést k další byrokracii a nákladům. My prostě Eh, musíme mít jakousi osnovu, podle které pracovat. A myslím, že je taky eh, správné, aby občané věděli, jaké procedury se tady uplatňují a z tohoto důvodu potřebujeme takovýto administrativní zákon. také bylo řečeno, že to není žádná revoluce a ani já tedy nejsem eh, revolucionářka. Já prostě chci, aby občané měli právní ochranu a taktéž úředníci, aby ji měli. A proto tady zde máme tyto články. Pan předseda říká, že bychom měli být konkrétnější, no tak eh, může to tak být, ale eh, tady v těchto dokumentech je jenom <clears throat> několik, eh, ten, ten je omezený rozsahem, čili tam vlastně jsme do toho mohli dát jenom to, co se dá, dá. Já bych samozřejmě mohla popsat mnohem více stran o službách, o transparentnosti, o harmonogramech, termínech, to všechno jsou důležité věci a <clears throat> samozřejmě bychom mohli navázat na to, co už ustanovil Evropský ombudsman. Tady je to pořád ještě možné zlepšovat a upřesňovat. Ale je to <clears throat> prostě zákon, to bude něco jiného než etická pravidla, to bude závazná norma. No a pokud se týče harmono, eh, harmonogramu, tak možná, že eh, sekretariat o tom bude vědět více, ale, ale já jsem eh, slyšela, že možná je tady ve hře nějaké posunutí či neposunutí termínu schůzí výboru jury. A ještě jsem zapomněla jednu věc k tomu, co řekl můj vážený kolega Andrew Duff. Já vím, že vy se vyznáte v Lisabonské smlouvě mnohem lépe než já, ale v této věci bych eh, chtěla říci, že je to skutečně tak, jak se říká v této zprávě. A sice, že tento článek Lisabonské smlouvy hovoří pouze o kvalitní administrativě v Evropské unii a v jejich institucích i nic co tam, jak eh, má fungovat administrativa v Británii, ve Finsku. Eh, prostě členské země mají své vlastní administrativní zákony. Tady toto se týká pouze našich institucí. Děkuji. Così, per quanto riguarda il futuro. Tak eh, já myslím, že toto je určitá cesta do budoucna je to eh, složitá věc a zaslouží si velice pečlivého zkoumání. Nyní tedy snad eh, můžeme doufat, že z výboru Jury vzejde nějaký text ještě před koncem června. No a pak bychom měli do 11. do půlnoci eh, termín pro pozměňovací návrhy, ale možná, že to budeme muset ještě posunout, to uvidíme. Takže zatím děkuji paní eh, Jatemaky a přecházíme k bodu číslo čtyři, <clears throat> což je úprava jednacího řádu parlamentu, zejména článku 181 a 182 psaných záznamech a audiozáznamech z jednání parlamentu. Nás to zajímá proto, že předseda parlamentu nás požádal, abychom tato pravidla změnili. A to eh, z důvodu finančních, eh, poněvadž eh, udržovat plný rozsah eh, písemných záznamů ve všech jazycích, to je ohromně eh, drahá záležitost. Eh, takže já dám slovo panu zpravodaji. <clears throat> Ano, správně jste to řekla a budeme opět hovořit o nákladech a úsporách. Ačkoliv v upraveném kontextu. V září loňského roku se rozhodlo, že tyto písemné záznamy z jednání budou překládány do méně jazyků, bude tam už ta redukce a eh, to znamená, že eh, takto se dosáhne úspor v tom duálním systému eh, tlumočení a překladu. Navíc pro účely rozpočtu 2012 parlament již začal, <clears throat> začal eh, tedy tento úsporný kurz a eh, došlo tedy k tomu, že překlady eh, písemných prohlášení, písemné překlady se provádí pouze do angličtiny. U článku 181 mm, to není tak jednoduché a já jsem se velice důkladně musel seznámit se stávající situací Hovořil jsem s mnoha lidmi, kteří jsou odborníci na tyto záležitosti. E, v současné době je to tak. E, podle článku 181 e, předklady <clears throat> do všech jazyků, tedy písemné překlady, ty nás stojí 8,6 milionů z celých z takových 11 milionů, který je rozpočet pro, pro překlady písemné. <clears throat> Toto je nyní eh, povinnost podle článku 181. Nicméně, <clears throat> eh, pokud eh, by se přistoupilo definitivně k této redukci, je to určité ohrožení principu mnohojazyčnosti. A já se domnívám, že na to, aby situace byla v souladu, tak je třeba celé řady pozměňovacích návrhů. Dále si myslím, že eh, překládání do všech jazyků, to je příliš, velký, příliš velké riziko pro mnohojazyčnost. Ale hm, zase na druhé straně je hm, třeba, aby eh, se skutečně ošetřilo. Já tedy navrhuji, aby eh, tyto eh, písemné záznamy eh, byly na principu mnohojazyčnosti, to znamená, že se bude udržovat pouze originální verze. Což bude poněkud eklektická záležitost, ale Každopádně bude možné, aby poslanci žádali o úpravy eh, svých eh, řečí, tak jak jsou písemně zaznamenávány. A zároveň eh, by bylo možné požádat o přeložení té, tohoto doslovného záznamu do jakéhokoliv jazyka. Tento způsob by určitě ušetřil peníze a čas, ale aby <clears throat> bylo nadále zachována transparentnost, aby byla přístupnost eh, k záznamu parlamentu, eh, měly by být k dispozici audiovizuální záznamy jak v reálném čase, tak po zasedání. Takže z tohoto důvodu je třeba upravit také článek 182, <clears throat> kde já navrhuji, aby zde bylo explicitně řečeno, že je to garance transparentnosti a principu mnohojazyčnosti a že tedy parlament by měl eh, dát na svých eh, webových stránkách v reálném čase k dispozici eh, audiovizuální formě toto jednání ve všech jazycích, do kterých se tlumočí. A to znamená, že bychom tady měli mít eh, mnohojazyčné, eh, mnohojazyčný web streaming a samozřejmě každý si to bude moci vyvolat ještě ex post. Eh, toto by mělo být k dispozici na webových stránkách parlamentu v, asice záznamy zaznamy ze současného období a z předchozího období tak eh, budou, zacha- tedy, tak budou dány k dispozici do záznamy pro eh, budoucí potřebu. Čili toto jsou mé návrhy eh, úpravě článku 181 182. Samozřejmě očekávám vaše návrhy a komentáře. Děkuji vám, pane předsedo. Pan Egnu. Thank you, thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Dobře, já jsem Brit, takže asi si řeknete, tomu to vyhovuje, protože všechno bude v angličtině, tedy ty zápisy budou v angličtině, ale máme 22 různých jazyků v Evropské unii a mít pouze zápisy na papíře v jednom jazyce, tak to ještě prohlubuje demokratický deficit, který již Eh, o kterém již všichni vědí v Unii. Ti, kteří nemluví anglicky, no tak to je jako, kdy by tedy v podstatě eh, z, eh, z parla, jejich parlamentu, vlastního parlamentu, se odstranilo to záznamové zařízení, které dělalo transkript. A, takže jaká je alternativa na to? Někdo musí být na internetu, aby měl přístup k tomu, co jeho jménem, tedy jménem občana, se navrhovalo v parlamentu. A ne všichni jsou na internetu, anebo ani neumí se eh, mm, tedy dostat přes ty všechny linky eh, na internetu k těmto informacím. A co to znamená? Poškodí to ty eh, třeba občany, jako jsou tedy hluchoněmí nebo starší občany, ty sociálně slabé, třeba u těch hluchoně bych řekl, no číst mohou, ale nemohou tedy poslouchat v tom eh, eh, jazyce. Takže to nejvíce postihne ty hm, jaksi slabé, ty slabší státy v EU. A jaký je můj závěr? Evropská unie eh, nehodlá vážně napravit demokratický deficit. I ti, kteří všechno to podporují tady, tak říkají, ano, ten deficit tady existuje a vlastně my děláme krok zpět. A <clears throat> já bych mohl ocitovat z Bible Genesis kapitola 12. A takže eh, půjdeme eh, dál, dál, až se dostaneme do země, kde se hovoří jazykem, kterému nikdo nerozumí. Bronx. Pan Bronx. Ano, pan Ilčev, ten musel řešit dilema zdali se chovat hospodárně, a nebo se držet principu mnohojazyčnosti. A já si myslím, že by neměla existovat žádná hierarchie mezi jazyky. A on ale snažil se ještě e, více jít cestou hospodárnosti na úkor, na oltář mnohojazyčnosti. A skutečně toho se ujal e, e, velice pečlivě. Zde vlastně <clears throat> budou uznány pouze dva jazyky a já Eh, mm, mm, léta tedy jsem si nezvykal na eh, to, že máme mnohojazyčnost a vlastně tímto se stane angličtina eh, lingua franca v Evropské unii a tak, jak je to v jiných mezinárodních organizacích. Ale já bych tomu nechtěl dávat přednost. Já chci, aby můj jazyk byl jeden z mnoha jazyků. <clears throat> A ne, aby eh, to eh, bylo takové nějaké racionální médium pro komunikaci na mezinárodní scéně. A kromě toho, pokud skutečně eh, i hm, tedy Británie by odešla z Unie, tak to by asi se nám nelíbilo, kdybychom tady za sebou tedy nechali angličtinu bez, bez nás. Grazie, onorevole Duff. Děkuji, pan Duff in uh, 2007. V roce 2007 jsem měl eh, cosi společného eh, s rozhodnutím pléna eh, ohledně návrhu výboru AFKO. Rozšíření Unie podle mě potřebovalo čas, aby se jaksi usadilo. aby eh, to nové členské země zvládly a také eh, noví eh, členové tohoto parlamentu, tedy z nových zemí, tak aby se také seznámili s tou zkušeností mnohojazyčnosti, než tedy stanovíme, v jaké finální formě eh, potom má fungovat ona mnohojazyčnost. Ale já jsem eh, se poněkud eh, posunul v pohledu, o, pokud se týče fází těchto zkušeností a vzhledem k tomu, jaké máme nyní softwarové možnosti, technologický pokrok v oblasti překladů. Já bych eh, tedy souhlasil s návrhem zpravodaje. I když jakožto historik eh, příliš eh, Eh, nejsem s tím spokojen, protože je to jakési řízení úpadku. Nicméně já to akceptuji jako politování hodnou nezbytnost, která je jaksi pragmatickou volbou pro parlament. Děkuji, pane Dav. A nyní má slovo paní Konstanc. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat kolegovi Ilčevovi za to, že se čelem postavil k tomuto citlivému tématu. A to e, z pohledu technického, formálního, tedy jaké články novelizovat. To se ale dotýká e, sametného meritu e, věci, a to je mnohojazyčnost v Unii. Eh, v politické unii, otázka rozličnosti jazykové, kulturní, identity v unii. A jde tedy o eh, hodně, což také vyplývá z zprávy a jde i o další významné věci pro naši instituci, jako třeba princip eh, rovnosti a mm, je třeba, abychom teď ale i šetřili a chovali se odpovědně eh, v době krize, abychom i my se snažili o eh, snižování nákladů, <clears throat> ať se to nakonec bude řešit jakkoliv. Ano, je to eh, skutečně cestička velice pevně vymezená a úzká a je ta, na té úzké cestě je třeba nalézt rovnováhu mezi principem mnohojazyčnosti a principem chovat se hospodárně reálně. Z tohoto pohledu Ilčevova zpráva navrhuje určité operační, operativní řešení. Je třeba si položit upřímně otázku. A e, to musí, o tom musíme diskutovat v našem výboru ve frakcích. Zdáli chceme mít překlady e, do angličtiny e, těch zápisů, tedy in extenso, a nebo zdáli, a jak tedy chceme komunikovat eh, a mm, tak, abychom eh, se nedostali do problému jako v minulosti. Eh, my nejprve, než rozhodneme definitivně, tak potřebujeme si to promyslet, tedy prodloužit lhuty na diskuzi, poněvadž tady jde o zásadní problém, který se tak skrývá za tou jevovou stránkou, která říká, že to je něco technického, formálního pouze, to ne. Proto je třeba promyslet všechno od až do Z, všechna pro proti eh, této agendy, protože jde o otázku mnohojazyčnosti, otázky dos, otázku dostupnosti pro naše občany a také jde o otázku toho, abychom hm, se chovali hospodárně, což je také důležité. Děkuji kolegovi Ilčevovi, že předložil konkrétní návrh. Já bych si přála, abychom si ale dali více času, abychom promysleli všechny důsledky. Máme zde rozhodnutí předsednictva, ano, hlasování v plénu. Drtivá většina členů EP hlasovala pro hospodárnost. Bez toho aniž možná bychom konkrétně eh, do všech eh, podrobností promysleli důsledky vyplývající ze snižování nákladů na překlady. A takže já myslím, že bychom měli si to ještě důkladněji promyslet a skutečně mít jistotu, že jsme eh, probrali všechny problémy do hloubky, ať je to mnohojazyčnost, ale i demokracie, Eh, ať je to eh, ten fakt, že mm, co největší počet občanů musí mít přístup k průběhu diskuzí zde. Děkuji. Ještě kolega Messerschmidt požádal slovo. Tak formand. På det her specifikke tema, der tror jeg, jeg vælger at tale mit eget sprog, nemlig dansk. Øhm, og jeg må tilslutte mig de, som har udtrykt sig meget bekymret øh, om den her sag. Øh, Jeg tror på sidste øh, punkt på dagsordenen diskuterede vi, eller blev det i hvert fald nævnt, at øh, stadig flere europæere øh, betragter EU's øh, legitimitet. Oh, we don't have any. Uh, Oh, well, that makes my point pretty basic. <laughs> well, I actually started by saying that I wanted to make a point out of speaking my native language já jsem vlastně chtěl začít tím, že budu hovořit svým vlastním jazykem, tak to se nepovedlo. <coughs> Pardon. Budu pokračovat v angličtině. My právě jsme hovořili o tom, že evropští občané mají pocit nedostatečné legitimity eh, vůči vzhledem k institucím. Eh, takže Hmm, eh, já myslím, že eh, určitě eh, toto může být posíleno tím, že jejich zástupci zde mohou hovořit vlastním jazykem. Já musím říci, že tento návrh, tento kompromis se možná snaží jaksi spojit protichudné věci, ale možná, že nakonec to je asi tak, že Eh, pokud eh, lidé časem hm, možná, se, možná spějí k tomu, že budou hovořit některým z těch hlavních jazyků, angličtina, němčina, francouzština, a hm, možná, že tedy eh, vlastní jazyk postupně budou opouštět. Čili já nevím, to určitě nezmenší tu propast mezi občany a těmito institucemi. Takže pokud se týče té rozpočtové stránky, my eh, v určitých oblastech tedy eh, neustále říkáme, že tam je třeba přidat peněz, tam je třeba přidat peněz. A myslím si, že takto drasticky, eh, takto drasticky škrtat právě v této oblasti není dobře. Ancora onorevole Tain. Ja, ich möchte äh, Kollegen anschließen. Já bych se chtěla připojit ke kolegům. Já jsem se stala dokonce již obětí těchto úsporných opatření. Eh, v rámci vyjednávání eh, v triologu ve Štrasburku, eh, kde jsem měla vedení a týkalo se toho Evropského soudního dvora, jde tam o změnu dvou nařízení. A to je odborný jazyk. Já mohu se vyjádřit anglicky například v oblasti obecně politických témat, ale když se člověk dostává do detailu, opravdu v odborné tematice, když tam jde o právní odborný jazyk, tak je to opravdu obtížné. Kdo z nás eh, umí v angličtině například eh, právo eh, dědické, či další specifické oblasti práva. Eh, a navíc ty eh, pojmy vůbec nejsou srovnatelné velice často, takže tam prostě neexistuje žádný dobrý či špatný překlad, protože mnoho právních institutů v jednotlivých členských státech prostě neexistuje paralelně, eh, a, takže tam existuje pouze možnost nějakého popisu a opisu a já si myslím, že zde v parlamentu máme mnoho dalších jiných možností, jak ušetřit a že tento náš přístup, tato naše snaha není není správná. E, já si myslím, že co se týče těch audiovizuálních přenosů, to je něco, co prostě e, je důležité, občané to sledují, takže já jsem proto, aby to zůstalo zachováno. To e, psané, prosím, o tom můžeme dohodovat, se ještě debatovat, ale já jsem opravdu proto, abychom si na to vyhradili dost času, pokud je to ještě možné, abychom si to opravdu ještě v klidu rozmysleli, abychom to vnesli do našich delegací a ještě to prodiskutovali. Děkuji. Grazie. Kolega Terender, děkuji, pane předsedo. Já jsem tedy ze státu, který má milion rodilých mluvčí a já tady nikdy nemohu hovořit svým jazykem kvůli právě těm pravidlům, která mi v tom brání. Ale já si nestěžuji. Myslím si, že ano, vzhledem k možnému rozšiřování do budoucna, bude těch jazyků víc a víc a v určitém okamžiku asi budeme muset dospět k závěru, že pan Bronx Mhm, nebude mít to privilegium, že angličtina bude lingua franca, ale budeme muset i uspokojit eh, francouze a Němce, tedy tři jazyky oficiální, plus, eh, plus tedy eh, španěl, španělštinu a polštinu jako největší slovanský jazyk a všichni potom si budou muset vybrat a budou muset tedy zvládnout jeden z těch zmíněných jazyků. Já neříkám, že bychom přišli oficiálně ale abychom ušetřili peníze, tak navrhuji, aby všichni členové dostali takovou jaksi obálku, takový rozpočet, ze kterého bude platit si asistenta, který pro toho poslance bude překládat, abychom eh, snížili náklady nejenom na, eh, tedy na ty zápisy, ale vůbec i na eh, každodenní jednání. E Dobře, a teď pan Ilčev, aby mohl zareagovat, tak prosím, právo na repliku. Takže teď je těžké něco říci, možná pár eh, slov eh, v bulharštině pro vás, exotickém jazyce, abyste si udělali pojem o To si си изказаха, защото аз самия завърших този доклад и го... Já eh, jsem na návrhu pracoval velice pilně a předložil jsem návrh k diskuzi s celou řadou otazníků a otázek, na, kterou, na které nemám definitivní odpověď. Já si nemyslím, že všechny ty otázky naleznou definitivní odpověď. Za prvé, používání národních jazyků členských států je citlivé téma, to zcela chápu. Za druhé, zdá se, že toto téma <clears throat> by se nemělo spojovat s, s pragmatismem, který eh, by byl očištěn od eh, veškerých emocí, tedy zredukovat to, smířit, eh, zredukovat to pouze na výdaje, na finance. Já myslím, že budeme schopni nalézt cestu z tohoto dilematu. E, pokud jde tedy o jazyky, <clears throat> tak vždycky e, e, ta situace je těžká. Třeba západní Balkán, tam dřív měli jeden jazyk a najednou jsou z toho čtyři. A nebo e, a potom někdo má tady čtyři jména. E, čtyři, jedna, jedna věc má čtyři názvy, tedy Chor, Chorvatsk, třeba Bosna má čtyři názvy, chorvatsky, srbsky, bosensky a tak dále, takže to tež platí pro Černou horu. A předtím to byl jeden jazyk, jeden název. Říkalo se tomu dřív srbochorvaština. A když Chorvaté a jiní, eh, tedy poslanci eh, z Balkánu sem přijdou, no tak asi budou trvat na vlastním jazyce. Nicméně moje zpráva nehodlá někoho diskriminovat či naopak upřednostňovat, co se jazyka týče, a protože to by <clears throat> do budoucna mohlo mm, způsobit velké rány, ale Eh, především je třeba si uvědomit, eh, co ušetříme. Čas, peníze, ale i čas. A nesmíme zapomínat na to, že pouze eh, pár lidí hovoří jedním jazykem v moderním světě. Někdo řekl tady, že chudší státy <clears throat> budou v horší situaci, ale hm, možná že tolik ne, protože ti znají spíše cizí jazyky, protože hodně jezdí za prací do zahraničí, jezdí tam hodně turisti a například já eh, Dřív jsem se učil rusky, když mi bylo 18, tak anglicky, jsem potom 19 německy trochu a <clears throat> já i dokonce jsem se musel naučit něco z turečtiny. A to mě naučil život. A vím tedy ze zkušenosti, že jde to hovořit několika jazyky. Já jsem použil slovo eklektický. Ano, to je nevyhnutelné, protože eh, ty zápisy, ten verbatim bude, tedy ten přepis bude mnohojazyčný a vlastně to bude přepis, to bude zápis Hmm, pořízený v původním jazyce. A pokud někdo si ten verbatim, ten přepis, eh, transkript bude chtět eh, přečíst, tak to tam dostane ve svém jazyce. A potom, hm, tedy samozřejmě ty výňatky potom bude možné přeložit. Já hm, se těším na vaše nápady, náměty, které zmírní některé z důsledků. Děkuji. Výborně. Děkuji, kolego Ilčev. A teď harmonogram. Harmonogram je třeba si ještě stanovit. Eh, a 5. Eh, červenec, to je termín pro pozměňovací návrhy a hlasovat se bude 11. či 12. července. Ne, omlouvám se. Září? Ne. Ne, hlasovat se bude v září. V září. 17. září, omlouvám se. Pan kolega Dav. Pane předsedo, tato diskuse dnes odpoledne, podle mě, poukázala na takové nedorozumění. Eh, ohledně povahy reformy ten návrh, že bychom měli dát přednost angličtině, to je úplný nesmysl. A to ani tak míněno není. Takže prosím, než <clears throat> budete se snažit vysvětlovat tyto návrhy vašim frakcím, tak si přečtěte zprávu kolegy Ilčeva. A to podrobně. Za druhé, kvůli citlivosti, eh, mnohojazyčnosti v parlamentu, tak by bylo dobré, aby frakce eh, dostali určitý čas na to, aby mohli toto téma zevrubně vyhodnotit a eh, myslím si, že s veškerou úctou pro ten váš termín pátý červenec pro pozměňovací návrh, tak já myslím, že to je příliš těsný termín. <clears throat> ne, červenec, pardon, ano, červenec, pátý červenec. No, <clears throat> to je výborné. Aha. Takže ano, to je v pořádku, to potřebujeme. Così resta deciso. Dobře, takže tak jsme rozhodli, tak to zůstává. Opakuji. 5. červenec o, o půlnoci, pozměňovací návrhy, diskuze 11. 12. července, hlasování 17. září. A nyní přejdeme k bodu 5, což je interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem a radou o předávání Eh, Evropském parlamentu utajovaných informací, které má v držení rada a které se týkají různých otázek, jako například zahraniční a bezpečnostní politika. A zprávu zpracovává kolega Hefner, kterému teď dám slovo, aby nám představil návrh zprávy. Prosím. Yes, uh, thank you, President. In the light... Děkuji, pane předsedo. V souvislosti s tou eh, debatou, kterou jsme právě eh, začali, se budu snažit hovořit anglicky. Tlumočení eh, toho, co my rozhodneme, to je důležité také v budoucnosti, ve vzdálené budoucnosti. Proto je důležité, aby to, o čem my jsme debatovali, aby to bylo eh, viditelné i třeba za 20, za 30 eh, let. Já se pokusím hovořit anglicky, a když to nepůjde, tak přepnu zpátky do Němčiny. My hovoříme o meziinstitucionální dohodě mezi námi, námi, eh, tedy parlamentem a radou a hovoříme tedy o předávání utajovaných informací, které jsou v držení rady. Já myslím, že je všeobecně jasné, že přístup k informacím a transparentnost eh, to jsou velice důležité základní stavební kameny fungování demokracie, tak jak byly položeny a posíleny Lisabonskou smlouvou. Je důležité pro nás jako parlament, eh, chceme-li využívat eh, našich pravomocí, eh, které nám byly dány touto smlouvou eh, jako spolu legislativec rady. Eh, je tedy důležité, abychom měli plný přístup k tomu, co má rada a abychom tedy mohli toto plnohodnotně projednávat. Myslím si, že Toto jsou skutečně nezbytné podmínky pro to, aby parlament mohl eh, vykonávat úkoly, které mu byly svěřeny občany. Tato meziinstitucionální dohoda byla dohodnuta vyjednávacím týmem, který měl mandát konference předsedů Předsedou této skupiny byl pan Lene a já osobně jsem se neúčastnil tohoto vyjednávacího týmu. Takže já se dnes mohu omezit pouze na to, že eh, já tady mám eh, zprávu o výsledcích tohoto jednání, tak jak ho vedl za nás tento jednávací tým, za nás jako za parlament. Nebudu opakovat obsah zprávy, což myslím, že to je věc eh, velice srozumitelná. Eh, udělal bych pouze takový úplně základní úvod. Eh, já myslím, že důležité je vysvětlit ten titul této zprávy, který je poněkud zavádějící. Tady se hovoří o dokumentech, které nespadají pod společnou bezpečnostní a obrannou politiku. A kdyby to tak skutečně bylo, jak to tvrdí tento titul, pak by vznikla propast mezi tím, eh, co už je vyřešeno eh, od roku 2002 v rámci společné bezpečnostní a obrané politiky a mezi dalšími dokumenty, které naopak spadají pod společnou bezpečnostní eh, politiku, ale ne pod tu současnou eh, bezpečnostní obrané politiky. Proto my zde máme ustanovení v této zprávě, že v případech, kdy může mm, tedy vzniknout tato propast, bude eh, řešení eh, s dohodami, které eh, se zabývají, spadají pod společnou obranou a bezpečnostní politiku a nikoli zahraniční politiku. Takže ty, které obsahují bezpečnostní a zahraniční politiku, ale neza, neobsahují společnou bezpečnostně obranou politiku, tak ty spadají pod tuto dohodu. V jejímž rámci se e, utajované informace týkají pouze e, bezpečnostní a zahraniční politiky, tak se týkají pouze rozhodování rady A současně bylo řečeno, že eh, provedeme revizi interinstitucionální dohody z roku 2002 a <clears throat> že to jednání začne v tomto roce. Kromě této otázky, eh, která patřila k těm nejobtížnějším, tedy aby se eh, vymezila působnost mezi institucionální dohody Zatímco ty ostatní věci byly jednodušší a konsensus se hledal snáze. Já se domnívám, že parlament dosáhl mnohého a podařilo se eh, rozlišovat eh, skladování dokumentů vzhledem k úrovni utajení eh, nebo také rozlišování vzhledem k bezpečnostním prověrkám a tady už máme shodu s komisí. Přísně tajné eh, dokumenty EU budou také spadat mm, pod tento dokument, tak jak eh, už to je eh, v rámci internacionální dohody s komisí. A bude se to týkat koordinátorů, zpravodajů, stínových zpravodajů a všech členů příslušných výborů případ od případu. A také zde máme dohody o úzké spolupráci, kde se zajišťuje stejná úroveň ochrany klasifikovaných, respektive utajovaných dokumentů mezi institucemi. Tato věc dosud není dořešená, ale už je obsažená v interinstitucionální dohodě a parlament bude poněkud upravovat vlastní ustanovení. Nám se sice nepodařilo dosáhnout úplně všeho, například nemáme formální postup řešení konfliktů eh, týkající se utajování, čili tady budoucnost ukáže, jak se to bude řešit u těch eh, případů, které jsou nejsnáze předpokladatelné, tam už řešení bylo nalozeno. Čili hm, tolik tedy k té zprávě a já myslím, že k tomu se hm, ještě dozvíte také více, když si ji přečtete. A já se těším na vaše otázky a komentáře. Egnew. Děkuji a slovo má kolega Egnew. Děkuji, pane předsedo. Ono je třeba aby abychom, eh, aby slova tedy měla svůj kredit. A pan Hefner tady, jehož mateřštinou je Němčina, tak hovořil anglicky a to dobře, já jsem mu rozuměl. A vaše angličtina je daleko lepší než angličtina některých mých eh, soukmenovců. Ale vy říkáte, že to je ohraná písnička pana Egňu. Ano, čím více hrajete stejnou desku, tak tím eh, více tedy se eh, dostane na přední příčku. Takže teď jak tedy Evropská unie bude zacházet s utajovanými informacemi? Možná, že bude existovat malý počet dokumentů, které mm, je třeba považovat za utajené, za klasifikované takzvaně, ale Řada lidí si myslí, že to je v podstatě takový způsob, jak něco zatajovat. A takže by to mělo jít ruku v ruce s předpisem o svobodě informací, jako máme ve Spojeném království. To znamená, vychází se z obecné premisy, že veškeré dokumenty jsou otevřené veřejnosti s tím, že Rada, komise a tak dále budou vždy muset odůvodnit, pokud ten dokument bude nějakým způsobem klasifikován tedy utajen. Kromě toho, proč většina eh, tohoto eh, materiálu potom po 20-30 letech se zveřejní. No to děláme ve Spojeném království, to je správné a to je takový eh, recept, protože Evropská unie snaží se všechno tajit tak dlouho, jak to všechno jde. To znamená asi, že je nekompetentní a nechce ukázat daňovým poplatníkům, jak se špatně nakládá s jejich penězi, což mi připomíná fakt, že zápisy zasedání Evropské centrální banky e, jsou utajené 16 let, myslím, nebo 15-17, kdežto ekvivalentní organizace jako e, naše komise ve Spojeném království, tak ta zveřejňuje vše 48 hodin po jednání. Takže 48 hodin versus 16 let, no to je obrovský rozdíl, takže vidíte, ta propast je enormní. Bronz. Pan Bronz. Yes, the report... Za prvé zpráva říká, že to prověření security clearance se nebude požadovat od poslanců eh, pro, eh, pro dokumenty až na úroveň důvěrné, confidential. To znamená ale, že eh, bude se požadovat to prověření pro dokumenty, které jsou nad úroveň důvěrné. A ono je těžké popisovat ty kategorie, ale které věci e, budou spadat pod nebo na tento limit důvěrné, jaké kritérium se bude aplikovat pro rozhodování, že ten dokument se nachází tedy na úrovni důvěrné a pod či nad. A jaký bude ten proces pro e, prověřování? A jaké kritérium se bude aplikovat, protože někdo projde tou prověrkou či neprojde? Zpráva říká, že je třeba dát přístup a to zpravodajům, mm, stínovým zpravodajům a, a je to implikuje, z toho vyplývá implicitně, že pouze jim, anebo členům výboru. Buď nebo. A já se ptám, e, co bude vyhrazeno pouze zpravodajům, či stínovým zpravodajům a tudíž ostatní členové to do ruky nedostanou. To by mě zajímalo. Chci upřesnění. Ano, takže já zde nevidím další žádosti o slovo, takže bych dal slovo opět zpravodaji Hefnerovi, <laughs> aby zareagoval na připomínky, které si vyslechl. Uh, yes, dear colleagues, the... Kolegové, eh, ten zákon o přístupu k informacím, který my tedy nemáme úplně přesně takto eh, v Evropské unii, ale eh, princip eh, práva přístupu k informacím každopádně platit bude. To se týká tedy přístupu k dokumentům, které mají jinou klasifikaci utajení. A asi by bylo vhodnější, kdyby rada sama tedy nějakým způsobem eh, měla svá obecná pravidla, těmi se řídila a my osobně bychom tady se eh, řídili těmi zásadami klasifikace, které k tomu <clears throat> rada vydá, pokud tedy nebudeme mít důvody se postavit těch rozhodnutí. Bene, allora abbiamo... Výborně, takže my jsme uzavřeli i tento bod. A můžeme... A ještě harmonogram. Ještě harmonogram. Takže Určitě, samozřejmě, měli bychom si stanovit harmonogram, je to v našem zájmu. 13. červen pro pozměňovací návrhy a hlasovat se bude 12. července. V pořádku, kolego Hefner? Dobře, takže si to můžeme stanovit takto a tím jsme skončili s bodem 5 a můžeme přejít k bodu 7, což je 18. zpráva o zlepšení právních předpisů používání zásady subsidiarity a proporcionality. Spravodajkou je paní Regnerová. Na poslední schůzi jsme o tom již mohli diskutovat, ale pardon, jsme nemohli diskutovat o této zprávě a stanovili jsme si tedy eh, termín pro pozměňovací návrh 31. května v poledne a vyslechneme si nejprve zpravodajku, která nám řekne, jak vypadá návrh eh, zprávy a poté výměna názoru. Tak prosím, paní Regner. Děkuji, pane předsedo. Od minulého týdne jí máme tu první žlutou kartu. Tedy poprvé došlo k tomu, že dost, eh, existoval dostatečný počet států, kteří přišli s námitkou ohledně subsidiarity a eh, touto tedy státy, kde se národní parlamenty snaží zasáhnout do evropské legislativy. To ovšem nás nesmí jaksi oklamat. Ta situace do posud vypadá zcela jinak. My ve světle toho, když se podíváme na to, kolik legislativních projektů bylo dosud předloženo, tak vidíme, že to bylo pouze 34 eh, stanovitek vnitrostátních parlamentů k subsidiaritě. Což je tedy velice eh, málo, když se podíváme na těch více než 200 stanovitek, těch 211 stanovitek. Je to tedy relativně malé číslo a to znamená, že národní parlamenty jsou tak spokojeny s tím postupem, že mají tolik málo námitek ohledně subsidiarity, nebo to znamená, a tomu je třeba se věnovat, že ten důvod je jiný, že totiž národní parlamenty jsou vytíženy na prací na národních záležitostech a že tedy odpovídajícím způsobem nevyužívají tento nový nástroj, který mají k dispozici. A to je něco, na co bychom se měli zaměřit. A já bych na to ráda tedy ukázala prstem, respektive, jak se říká, položila tedy prst přímo na ránu. Eh, komise by tedy měla přesně prošetřit, jaké jsou ty důvody pro to, že zde máme relativně doposud malý počet námitek ohledně subsidiarity ze strany národních parlamentů. Máme k dispozici v této souvislosti dost nástrojů, jak to přeskoumat. Bylo by tedy dobré, abychom se tomu věnovali, abychom zvolili tento pragmatický přístup a opravdu prošetřili, jak to vzniklo. Potřebovali bychom něco takového jako pokyny, hlavní směry pro národní parlamenty, eh, které by měly k dispozici tak, aby mohli odpovědícím způsobem eh, kontrolovat subsidiaritu a proporcionalitu. A rovněž eh, jsem zmínila ještě jednu věc ve svém dokumentu, a to jsou ty argumenty, které často zaznívají eh, neprávem eh, v námitkách, které se týkají subsidiarity, totiž, že je důležité se podívat to na to, co je vlastně vlastní úlohou takovéto námitky. Tady je třeba zde mít odpovědět analýzu a podívat se na to, že to jsou často účelové úvahy, totiž takové úvahy národních parlamentů v tom smyslu, když se jim nějaký návrh nelíbí, tak prostě přijdou s námitkou, která se týká subsidiarity. Tedy proto je důležité se přesně podívat na to, jaké jsou vlastní cíle a toto já v první řadě zmiňuji ve svém stanovisku. E, já se velice těším na podněty z vaší strany. Děkuji. Ha chiesto di intervenire ano, ještě eh, chce slovo kolega Rangel. Paolo. Děkuji, pane předsedo. Jistě, v první řadě bych chtěl poděkovat paní navrhovatelce, paní kolegyně Regnerové a poblahopřát jí za návrh stanoviska, který vypracovala, nyní ho předkládá. To téma je velice důležité. Je to téma, které se týká vlastně našeho vyhodnocení. Vyhodnocení používání zásad subsidiarity a proporcionality. A je to tedy zásada rozdílený kompetencí v Evropské unii. Ale já bych zde chtěl přijít s řadou komentářů, Jednak se to týká vlastní zprávy, jednak se týká té obecné vize, kterou představila paní Regnerová. Nyní k vlastním na stanovisku. Ta první věc, kterou bych eh, chtěla říct, je to, že bychom neměli tady evokovat protokol 30 eh, amsterdamské smlouvy. Měli bychom se tady odvolávat na protokol 2 Lisabonské smlouvy. A to proto, protože to je smlouva o fungování Evropské unie. A ta platí nyní. A samozřejmě možná bychom také mohli se nějakým způsobem jak si přiblížit eh, k vlastnímu obsahu tohoto tématu tak, že bychom tam více vysvětlili ta, eh, ty materiální zásady, které ospravedlňují porušování principu subsidiarity a proporcionality. Dobře víme, že to jsou procesuální, procedurální otázky a že bychom se opravdu mohli ty materiální otázky ještě prohloubit. Takže ještě říkám, odvolejme se na protokol 2, ne protokol 30 a ráno bych tam měla rád zmínku o těch materiálních otázkách. A další věc, to je velice důležitý aspekt z mého pohledu a týká se to těch obecných úvah, které zde paní kolegyna nadvesla. Je to velice důležitý aspekt, eh, který spočívá v tomto. Měli bychom vědět, jakým způsobem vůbec postupují národní parlamenty, protože mně se zdá, že je tam jistý paternalismus ze strany národních parlamentů, totiž, že oni eh, je zde takový jistý postoj, jako si ponechávat si své vlastní kompetence, nepřenášet je na evropskou úrovni, od parlamenty národní jsou jistě svrchované, ale na druhé straně my jako Evropský parlament bychom neměli říkat eh, národním parlamentům, jak mají postupovat právě, protože jsou svrchované. Tedy, oni mají svou národní agendu, své vlastní záležitosti a pak jsou zde evropská agenda, evropské záležitosti, které jsou ovšem částí národních záležitostí. Tedy, mě bychom se měli zabývat tímto. Informace eh, ze strany komise a ospravedlnění ze strany komise jsou dostatečné či ne. To je důležité. A pokud národní argumenty říkají, že nemají k dispozici dostatečné informace, dostatečně detailní, komplexní, tak to je něco, co mohou kritizovat, jistě. Ale na druhé straně my nemůžeme tady se zabývat tím, zda mají parlamenty národní zdroje či ne, protože pokud nemají zdroje, tak to je jejich vlastní problém. Tedy, já si myslím, že bychom eh, se měli zaměřit na toto. Měli bychom se zaměřit naše veškeré snahy na následující věc. A mělo by to být také v tom stanovisku jasně zdůrazněno. Totiž komise zde má jisté závazky, aby poskytovala komplexní informace. Tomu je třeba věnovat pozornost, aby komise dodržovala své závazky a potom, jak k tomu přistoupí každý národní parlament a jeho vlastní eh, sněmovny, to je něco, eh, co není v naší kompetenci, to je něco, co prostě je v kompetenci každého národního parlamentu. Takže já bych se tady vůbec nezabýval těmi námitkami ze strany národních parlamentů. My prostě naší povinností je jim poskytovat dostatečné, důležité hlavní informace, dostatečně detailní. A druhá věc, ve zprávě to rovněž to je, je to takové spíš filozofičtější, obecnější. Paní Regnerová to nadnesla. To je vlastně otázka, jak interpretovat zásadu subsidiarity. Já naprosto souhlasím s tou myšlenkou, že zásada subsidiarity neslouží pouze proto, abychom v jistých případech navýšili kompetence národních autorit a zejména národních parlamentů, ale Eh, ono by to mělo také v určitých případech posloužit k tomu, aby se vlastně posílily kompetence evropských orgánů institucích, protože zásada subsidiarity je neutrální zásadou. Tedy neříká, že národní sféra by měla mít víc kompetencí, či, či že evropská sféra by měla mít víc kompetencí. Ne. Tady jde o to, abyste bylo jakési optimum. A proto je důležité správně definovat zásadu subsidiarity a Eh, eh, definovat ji takto, že tam vždy má být eh, nalezena ta optimální úroveň v oblasti efektivnosti a účinnosti. Že je vždy třeba zvolit tu optimální úroveň, na které má být jistá záležitost řešena. Optimální v tom smyslu, aby to bylo co nejlepší pro evropské občana. Neznamená tedy zásada subsidiarity to, že se to automaticky odkazují záležitost buď na evropskou či na národní úroveň. To si myslím, že je velice důležitý aspekt. Tedy někdy prostě je evropská úroveň, ta optimální úroveň zprávy a řízení určité otázky. To je důležitá věc, je třeba to zohlednit. Tedy zásada subsidiarity je neutrální zásadou Může to znamenat buď navýšení evropských kompetencí nebo omezení. To podle konkrétního případu. Protože eh, jedno je jasné. Z právního hlediska je zásada subsidiarity z hlediska práva. Je to neutrální zásada, ale z politického hlediska a to, jakým ji národní státy využívají, tak je samozřejmě jasné, že ji využívají tak, že se snaží omezovat eh, přenášení kompetencí na evropskou úrovně. Úroveň. A eh, proto je tedy jasné říci a zohlednit, že spol... správně z hlediska je zásad subsidiarity neutrální, ovšem z politického hlediska to byl vždy nástroj, který využívali národní státy. Evropská unie samozřejmě není federací, to je pravda, ale má federální aspekty. A samozřejmě v každé federaci se neustále hovoří o těchto záležitostech. V každé federaci máme jaksi permanentní konflikt, jakési konflikt mezi tím státní úrovní a mezi tou federální úrovní. A proto je přirozené, že když tady máme výstavbu evropského projektu, že zde dochází k dialektickému napětí, k neustálému konfliktu mezi evropskou úrovní a mezi národní úrovní tedy mezi úrovní jednotlivých členských států. Co jsem ti chtěl říci? Eh, chtěl jsem říct, že bychom se neměli příliš soustředovat na myšlenku té expanze směrem na evropskou úroveň, že bychom si opravdu měli uvědomit, že zde máme neutrální zásadu, neutrální zásadu subsidiarity. A že jsou zde materiální kritéria, na kterých to závisí. A já jsem přesvědčen o tom, že paní Regnerová přesně na toto se ch chtěla poukázat. A závěrem ještě jedna poznámka. Já jsem přesně nepochopil, říkám to tady otevřeně, je to spíše tedy z mé strany asi otázka, rád bych si přála, aby se mi to vysvětlilo. Ta myšlenka toho porovnávání posouzení dopadu a zásady, hodnocení dopadu a zásady subsidiarity. Z mého pohledu by se to vůbec nemělo porovnávat, jsou to dvě různé věci. Zásada subsidiarity je právní zásada, replikaci, tedy rozdělování kompetencí, posouzení dopadu je nástroj, je to nástroj, je to prostředek. Jasně, eh, po hodnocení dopadu má své důvody, je mnohem širší než zásada subsidiarity, ale v tomto smyslu hodnocení dopadu měří úplně jiné věci, ne pouze otázku subsidiarity a proporcionality. To se týká jiných věcí, ale je to nástroj, není to zásada, takže já nechápu, jak se tady může změřovat. Proto je důležité si uvědomit toto. Měli bychom vždy eh, se zaměřit na to, že hodnocení dopadu vždy tedy bude mít ústřední úlohu v otázkách subsidiarity a cenujete to jistě ano. A nyní bych tak nějak přeskočil k úplně jinému tématu. Eh, kolegyně rovněž říkala, že z obecného hlediska zde máme takový jistý chaos, eh, nejasné rozlišení mezi zásadou nebo argumenty, které podpoří zásadu subsidiarity a argumenty, které podpoří e, zásadu proporcionality. A já si myslím, že navzory tomu zde existuje rozdíl a ten rozdíl je v podstatě výsledkem, abychom tak řekli, výsledkem ne absolutním, ale takovým jasným výsledkem těch eh, věcí, které jsem zde nanesl. Když hovoříme o subsidiaritě, tak hovoříme o úrovni kompetence. Tedy ho, hovoříme o tom, zda je to evropská úroveň či národní úroveň. Když hovoříme o proporcionalitě, tak eh, se díváme na to, zda prostředky, které byly svěřeny jedné z těchto úrovní, byly adekvátním způsobem využity. A zda jsou takto užitečné. Jsou tedy, to jsou dvě různé dimenze, samozřejmě někdy eh, jsou mírně se propojují. Jistě to ano, ale ještě jednou, měli bychom si uvědomit, subsidiarita to je otázka úrovně a proporcionalita je otázka adekvátních prostředků. A jsou to tedy dvě rozličné sféry. Co jsem tím vlastně chtěla říci? Myslím si, že by stálo za to abychom využili této příležitosti, i když zde máme roli ne jaksi primární, ne hlavní, protože to je výbor jury, ten příslušný, ale využi, abychom, je důležité, abychom využili této příležitost pro to, abychom se zaměřili na otázku subsidiarity a dali možná větší hodnotu národním parlamentům. A nehráli si tady na oficiální obhájce zástupců národních parlamentů, protože oni se mohou hájit sami. Kdo už byl někdy na Kozaku, tak to dobře ví. Stačí jednou se účastnit ze Kozaku a člověk dobře ví, že národní parlamenty jsou schopni se bránit sami velice dobře. Tedy, ještě jednou, bylo by dobré, abychom se znovu podívali na naši zásadu subsidiarity, jednak v té materiální oblasti, a myslím, že to je přesně to, co chtěla říct si paní Regnerová, abychom se vrátili k materiálním kritériím, rovněž se podívat na, tedy na tu neutralitu a na to, za to chápat jako k omezení, co rozšíření a důležitá věc, že my, jakožto Evropské instituce, bychom měli plnit naše povinnosti a ten zbytek, ať si udělají národní parlamenty. A oni to dělají dobrým způsobem. My Máme tady 34 těch námitek, to není málo, 34. Už máme první žlutou kartu, to není málo. To je prostě cesta, kterou oni se pomalu vydávají. A e, oni sami, národní parlamenty, si musí udělat, e, vytvořit svou vlastní kulturu zájmu o evropské záležitosti. A proto bych přesto všechno všechno nebyl pesimistou. Myslím si opravdu, že bychom mohli využít této příležitosti, abychom se znovu zaměřili na eh, ty dvě to zásady, na ty jejich koncepty a jasně si je ohraničili, ty pojmy. Je důležité, abychom tady neměli chaos této věci. Britští kolegové to tak trochu nakousli. Grazie. Honorable Děkuji, pan Egnew. This will be considerably shorter. Tak eh, tentokrát budu výrazně kratší, pane předsedo. Pojem subsidiarita je zjevně eh, pojmem anglickým. Ovšem já jsem nikdy tedy o něm neslyšel, dokud jsem nečetl Maastrichtskou smlouvu. A kdybyste se zeptal deseti lidí na typické britské ulici, zeptal se co to je subsidiarita, garantuji vám, že nikdo to nebude vědět. Je to něco jako eh, subsidy, to znamená dotace nebo dotování. <clears throat> Já myslím, že kdybyste do jedného místnosti zavřel spoustu učitelů, a zeptal si, co to znamená, také eh, by tam panovali respekty rozpaky. Eh, v podstatě, <clears throat> eh, co to znamená, eh, tak je to to, že vlády mohou rozhodovat jménem svých voličů, což jim umožňuje Evropská unie, ovšem to by měli umožňovat spíše ti voliči. Takže nemůžeme se divit, že vlády prostě to vzbuzuje tolik emocí čínské země chtějí, Evropská, aby Evropská unie eh, vydávala určitá rozhodnutí. A eh, když se podíváme na poslední eh, léta v britském parlamentu, tak dříve pamatuju, že bylo nějakých 90 až 100 zákonů ročně schvalováno tímto parlamentem. V poslední době je to kolem 25 ročně. Čili toto je <clears throat> subsidiarita. Prostě eh, my se neustále snažíme lidem říkat, že o všechno se staráme a všechno bude v pořádku, když nám budou důvěřovat. Dobře, hm, nyní má slovo eh, pan Nitejn. Eh. Já bych chtěla nejdříve poblahopřát paní zpravodajce k její zprávě a zejména k tomu, že pod eh, bodem 4 přesně ukazuje na to, kde je problém, proč dosud bylo tolik málo úspěšných stanovisek, že to trvalo téměř tři roky, než jsme poprvé dostali tu takzvanou žlutou kartu a e, je dobré, že tam zmiňuje to, že by byla dobrá analýza. I když si myslím, že když budeme mít analýzu, kterou provede komise, tak to nepovede k objektivnímu výsledku, protože komise samozřejmě má tendenci k tomu vše přetahovat na evropskou úroveň. Tedy pokud by se měla provádět analýza, tak bychom to měli externě zadat či si ji vypracovat sami. My jsme v právním výboru již zvažovali eh, udělat si vlastní oddělení pro hodnocení dopadu, tedy aby parlament to přímo sám šetřil. Eh, já si opravdu nemyslím nic dobr- příliš dobrého o tom, pokud by to dělala komise sama. Já jsem obhájkyní, zastánkyní zásady subsidiarity a velice jsem se zabýváma tím, proč to tedy e, vypadá tak, jak to vypadá, například v mém členském státu. A já musím říct, že federální státy oproti centrálním státům mají velkou nevýhodu, protože federální státy eh, v těch eh, to stanovisko nedávají takzvané parlamenty, ale tam eh, je třeba nejdříve například v mé zemi, je třeba se zeptat 16 spolkových zemí, když se jedná o nějakém tématu a tím se celá záležitost samozřejmě velice zpomaluje a ta lhůta 8 týdnů je velice velice krátká z tohoto pohledu. Já jsem se s tím zabývala i s těmi postupy a musím říct, že u nás v Německu to trvalo velice dlouho, než eh, v jednotlivých eh, našich spolkových zemích všichni dostali k dispozici odpovídající dokumenty a tak dále, než se to celé přetavilo do legislativy. Samozřejmě velké spolkové země, těm to trvalo menší dobu, já pocházím z malé spolkové země, je to město Berlín. Tam jsme potřebovali téměř tři roky, než jsme to dokázali vůbec z pohledu procedurálně technického zvládnout. Ale nakonec jsme se všichni shodli na tom, že prostě to nefunguje, eh, ta námitka subsidiality a to její vznášení. abych eh, tady eh, se zasazovala o určitý typ systému, nevím, jestli to znáte, jde v podstatě o to, že ty zdroje, které na to jsou k dispozici, vy říkáte, že to není důležité, ale malé eh, země vůbec eh, odpovědějící zdroje prostředky nemají. Oni kolikrát se ani nedozví, když eh, se tady v Bruselu o něčem jedná, jak pak tomu mají dělat stanovisko. My jsme vytvořili webovou stránku, na kterou dáváme ta stanoviska a která odmožňuje malým členským státům Eh, se podívat na to, jak to vypadá u velkých členských států, jako je například Velká Británie či Německo. A malé členské státy vidí, aha, tam oni vznesli ty velké státy námitku a nemusí si tu práci vlastně dělat sami. Stačí jim, že se připojí k velkému členskému státu, který již námitku vznesl. A šetří se tím kapacity. Ale chci říci, eh, že se již zjistila, že tato webová stránka eh, je zatím mm, jaksi a téměř nikdo ji neznám. Já se snažím tomu dělat reklamu, aby to znalo více členských států, ale když se například zeptám na radě, jestli o tom někdo ví, něco ví, tak zjišťuji, že ne. Takže to by byla naše úloha pro poslance Evropského parlamentu, abychom poukazovali na to, že tato webová stránka existuje, že malé členské státy mají možnost se připojit k námitkám vzneseným velkými členskými státy. Já Osobně, alespoň pro německý Bundestag, to mohu vyloučit. Vylučuji tedy to, že by parlamenty se chovaly čak, tak, jak si z účelových eh, úvah, eh, že když dojde k nějaké legislativě, která se jim nelíbí, tak eh, se, že by se snažili tedy proti tomuto mm, nějakým způsobem se postavit tak, že by vznášeli námitku s ohledem na subsidiaritu. To se prostě alespoň u nás dnes to jako neděje. Eh, většinou eh, se spíše zabýváme právním základem. Já nemám problém v oblasti definice zásady subsidiarity, protože stačí v podstatě pohled, když stačí, když se podíváme do zákona a tam přesně vidíme, co je na eh, na to jsou kompetentní národní státy a za co Evropská unie, například společné evropské právo, které se týká nákupu a prodeje produktů. To je třeba například věc, kde tam není přesně jasné, jaký právní základ to má. A tam eh, samozřejmě eh, Evropská unie potom argumentuje jedním směrem, národní úroveň jiným směrem, tak tomu prostě je, tomu se nevyhneme, ale Myslím si, že je vždy důležité přesně dodržovat zákon. Takže v této oblasti je mnoho práce a je to podle mě zejména úlohou evropské úrovně, aby pomohla národním parlamentům v tom, aby mohli vznášet jejich námitku, která se týká subsidiarity, protože um, opravdu parlamenty na to mají velice málo času a zejména malé členské státy nemají dostatek zdrojů na to, aby mohly takovéto námitky vznášet. Děkuji, paní Tajn. Kolega Duff pane předsedo. Eh, národní <clears throat> parlamenty nejsou součástí legislativního procesu v EU. Mají vlastní právo eh, kontroly před legislativním procesem, a to ale pouze z pohledu přeskumu subsidiarity. A je to tedy na národních parlamentech, aby rozhodli, jak si přejí eh, toto právo uplatnit. A Evropský parlament eh, pomáhá v té odborné práci, pomáhá národním parlamentům odborně, ale je třeba zde však eh, respektovat eh, ten odlišný mandát našich legislativních funkcí. Někteří řečníci, myslím, trochu směšují ten rozdíl, respektive ho chtějí setřít, eh, ten to rozdíl a e, to, jak funguje princip subsidiarity v praxi. Já souhlasím, že především bychom měli mm, se zaměřit na Lisabonskou smlouvu a ne Amsterdamskou, ano, ale <clears throat> souhlasím s panem Rangenem v tom smyslu, že nadešla chvíle, abychom se opět zabývali jak definicí subsidiarity zakotvenou ve smlouvě, či eh, praktickými eh, mechanismy <clears throat> které aplikují národní parlamenty. Je, myslím, teď předčasné mít nějaký definitivní úsudek na tuto věc musíme se podívat na to, jak teď komise reaguje vždy na eh, eh, používání eh, té žluté karty. Tedy předpis Monty 2 v oblasti zaměstnanosti. Víme, že to je velice citlivá politická otázka, protože zde hm, to rozděluje ty strany na levici a pravici a není to jednoduše věc, která by eh, rozdělovala eh, státy podle tedy státní příslušnosti. Když se podíváte na eh, Eh, ta odůvodněná stanoviska národních parlamentů, tak zjistíte, že eh, ta kvalita se různí. Některá jsou skutečně fundovaná a splňují ta kritéria takového odůvodněného stanoviska, ale jiná ne. Upřímně řečeno. A jsou to spíše Eh, vyjádření, projevy nějaké politické neschody, politického nesouhlasu s politikou komise. A já eh, s velkým zájmem čekám na to, jak komise bude reagovat na používání žluté karty. V našem stanovisku proto bychom nejenom měli kriticky se postavit vůči národním parlamentům a kritizovat je, že se chovají a pracují nekonsistentně, ale také bychom se měli zaměřit kriticky na komisi, která někdy neplní ten očekávaný standard, pokud jde o úplnost, eh, jasnost, eh, čitelnost, eh, komplexní eh, důvodové zprávy, nebo <clears throat> tedy, tedy ty dokumenty, ve kterých komise odůvodňuje eh, ty legislativní návrhy eh, z pohledu subsidiarity. Takže také i zde existuje velice rozličná kvalita mezi různými generálními ředitelstvími komise a komisaři, potažmo kolegium eh, eh, eh, komisařů, když tam by měla být taková snaha, aby všichni zvýšili ten standard, dostali se na jeden standard práce. Ještě nás čeká na tomto stanovisku práce a možná zpravodajka by nám mohla říci, jaký je stav jednání ve výboru Jury, tedy v příslušném výboru. Kam se dostal výbor Jury s přípravou stanoviska, to by nám pomohlo. Pan předseda, děkuji, ještě požádal o slovo pan Brons. Yes, a very quick question. Eh, mám otázečku tak komise hovoří o subsidiaritě a proporcionalitě na straně 2 a říká, že v poslegislativním stadiu je možné se obrátit na eh, soudní dvůr, aby prověřil legálnost přijaté eh, legislativy. A <clears throat> toto ovšem je další možnost, jak porušovat subsidiaritu, poněvadž mm, eh, těch jaksi případů bylo zatím eh, zneseno velice málo. Proč to tak je? Já se opravdu ptám, protože já to skutečně nevím. Aha, takže nebyli žádní stěžovatelé, dobře. Prima di dare la parola per la replica. Než dám slovo paní Regner, aby zareagovala, ještě kolega Rangel má otázku na kolegu Bronce. I'll be very brief and I, I apologize. Velmi stručně a já se omlouvám. Jde jenom o to, <clears throat> abych ilustroval eh, to, co eh, tady zasnělo. Eh, kolega Agnew, tedy nechci být arrogantní, ale <clears throat> tomu musím říct, že subsidiarity to je vojenský termín, který eh, pochází od eh, vojenské strategie eh, římských armád. A myslím, že také vaše jméno Agnew má latinské, latinské kořeny a proto někteří tedy tendují k výslovnosti Agnew a ne Agnew, jak to má být, ale skutečně No, jsou tam skutečně ty latinské kořeny. Takže <clears throat> eh, mm, asi by bylo třeba uznat, že také angličtina má, tedy profituje z toho, eh, z jiných jazyků. Norda, sud, west. Ano, ano, to je vždycky zajímavá výměna názorů, sever, jih, východ, západ a já bych rád tady teď vyzval kolegyně Rekner, ne, ještě kolego Egnu, vyslovuju to dobře? dobře, skutečně dobře, takže máte slovo ještě. <laughs> Ano, samozřejmě. Já musím říct, že téměř eh, eh, všechny pojmy <clears throat> eh, v Británii pocházejí, ty v pocházejí z jiných jazyků, poněvadž my jsme zažili tolik okupací, že jsme ji skutečně převzali množství. Já si myslím, že moje Eh, <clears throat> slovo, eh, moje jméno je spíše odvozeno z francouzštiny, eh, kde znamená jehně a já jsem tedy farmář, mám ovčí farmu. A jak říkám to slovo subsidiarity, angličanům příliš nevnímá, ne, ne, nevoní, ne, nevnímáme, není nám příjasné, co znamená. A přitom je to tak zásadní element evropské politiky. Etimologie parole, zajímavá diskuze o etymologii. Paní Regnerová. Prosím. Uh, Děkuji. Chtěla bych eh, vám poděkovat za veškerá vaše vystoupení, které obsahovala velice podnětné, hodnotné připomínky. A v této souvislosti se velice těším na naši další spolupráci. Pro mě je důležité, aby to, to tady řeknu, tak nějak nadneseně, aby prostě to celé fungovalo, to zákon. Já si aby to bylo ko- koherentní, abychom samozřejmě v koordinaci s národními parlamenty, které musí být zcela jasné, jaké úkoly mají a jaké ne, dokázali s těm věcem přistoupit tak, aby to vše dobře fungovalo. A z tohoto pohledu sdílím ten názor, že zásada subsidiarity je neutrální, že slouží eh, tomu eh, si jasně vymezit, eh, které kompetence máme my a které kompetence mají národní parlamenty, že to prostě v určitých situacích může znamenat pro nás více kompetencí, kompetencí a v jiných situacích opět méně kompetencí. Mně jde o to, abychom byli praktičtí, pragmatičtí a proto tam mám ten odkaz na protokol Amsterdamské smlouvy. Protože si myslím, že je to něco, co je praktické, že by bylo dobré eh, Eh, pokázat na to, že ty pokyny, ty hlavní směry, které tam původně byly, již v Lisabonské slouvě nejsou. Já jsem samozřejmě otevřená veškerým dalším diskuzím. Eh, velice si ho, cením poznámky paní. Eh, je to sice velmi právní stanovisko, ale je to velice důležité, že bychom tam dali mm, ten odkaz na tu webovou stránku, protože opravdu pro mě je důležité k tomu přistoupit pragmaticky. A v tomto ohledu chci zmínit ještě jednu věc, totiž hodnocení dopadu a naše zásady. To jsou prostě jablka a hrušky. To nemůžeme srovnávat, protože to spolu nemá vůbec nic eh, dočinění. A právě proto jsem na to poukázala, protože v jedné analýze, a ta zpráva se nazývá tomu, jak tedy zlepšit eh, vytváření právních předpisů. Tam jsem tedy poukázala na to, jakým způsobem eh, se k tomu postavit, že je třeba poukázat na to, že tady se směšují dvě věci, které nemají vůbec nic společného. V tomto smyslu chci ještě jednou potrhnout, jak eh, hodnotné poznámky jsem si zde dnes mohla vyslechnout a velice se těším na to, jak se společně podíváme na to, jak dobře veškeré tyto podněty schrnout a zapracovat eh, tak, abychom společně vypracovali dobré stanovisko. Děkuji. výbor pro právní otázky. Já jsem to schválně nezmiňovala. Já se ještě o tom budu informovat. Zítra máme schůzi výboru Jury. Sice to tam není na pořadu jednání, ale my jim samozřejmě i hned poskytneme veškeré informace o tom, v jakém stádiu jsme a že prostě ještě diskutujeme. Takže já myslím, že zastavující stavu hlasování může být 19. června, kdo tak? Ano. Dobře, pokud výbor Jury skončí tuto svoji práci do té doby. A teď bychom ještě se věnovali jednomu bodu. Ano, ale mm, zde máme tedy pravidla pro hlasování a obsah zprávy mm, kolega Třárkovský a zde asi, mm, pokud souhlasíte, tak eh, máme ještě trochu času, takže bychom mohli o tom diskutovat eh, ještě dnes večer jako o posledním bodu když jsme původně plánovali na zítřek. My jsme byli pověřeni Eh, konferencí předsedů výboru, abychom se zabývali tímto tématem, které naleznete v dokumentaci a pokud souhlasíte, tak já bych <clears throat> požádal Třaškovského, aby uvedl eh, první výměnu názoru na téma, aby mm, měl tedy od vás určitou orientaci při přípravě zprávy. Tak prosím, kolega Třaskovský. Eh, i think more or less uh, many of us are Víceméně řada z nás je si vědoma toho problému a to je uh, ten postup souhlasu. Víte, to byl jeden z prvních postupů, který byl vynalezen uh, v 80. letech v rámci jednotného aktu s cílem posílit roli parlamentu. Tehdy to byl velký výdobytek, ale dnes je to už zastaralá věc. A šlo o to, aby parlament mohl se vyjádřit pouze ano či ne. A tehdy vůbec to bylo těžké, třeba když šlo o dohody o přidružení nebo členství, i některé obchodní e, dohody, k těm jsme se vyjadřovali pouze ano, ne. A <clears throat> třeba protokoly teď, když my jsme e, Ehm, se snažili vyvět určitý politický tlak, ale my jsme neměli tehdy jiný nástroj k dispozici. Ale problém dnes je, že máme mnoho <clears throat> nejasných bodů a není jasné, jak ehm, se aplikuje postup souhlasu v různých výborech v parlamentu a jak, ehm, jakým způsobem bychom mohli říci něco více než pouze ano či ne tedy jak my v parlamentu mm, bychom mohli se vyjádřit šířeji a vysvětlit eh, postoj, pokud tedy bychom měli skutečně využívat tento postup k našemu prospěchu. Ta problematika je široká, ale já se to pokusím zjednodušit, eh, protože to by tak eh, znamenalo hodně času. První problém je, kde ta procesní pravidla jsou nejasná, je otázka, zdali eh, zamítnutí návrhu eh, tohoto postupu, zdali se to rovná eh, rozhodnutí, zamítavému rozhodnutí, protože často <clears throat> takto se to vysvětluje zde v parlamentu. Pokud zamítneme ten návrh, tak to znamená, že jsme přijali negativní rozhodnutí automaticky. Ale je to skutečně tak? neměli bychom zvážit eh, možnost vysílat jiné signály, třeba nerozhodli jsme z těch a těch důvodů, nebo protože chceme to odsunout v čase z nějakých důvodů, potřebujeme větší flexibilitu. A druhá otázka. Tady to zjednodušuju. Je to otázka pozměňovacích návrhů. Postup souhlasu je konstruován tak, že nesmíme, nemůžeme předkládat návrhy na změny protože to je pouze vyjádření ano či ne, které se od nás čeká. Tedy eh, nemůžeme vlastně nic doplnit eh, k tomu základnímu dokumentu. A teď je otázka, zdáli by to nešlo udělat jinak. A různé výbory si to vykládají dle své vůle. Jsou různé možnosti, jak na to. Eh, takový příklad. <clears throat> Některé výbory doplní třeba usnesení k tomu rozhodnutí. A když máte takové usnesení, tak to můžete potom hmm, pozměnit, můžete předkládat pozměňovací návrhy. Třeba výbor AFET nebo INTA, ty to široce používají. A, ne, a tady jde o to vlastně i mít možnost změnit preambuly, to také se využívá v různých výborech. Jsou zde další výbory, které hm, jsou striktnější k tomu postupu, to znamená nepovolují žádné pozměňovací návrhy v žádné podobě. A potom ještě komplikovanější věc. A hm, zde procesní pravidla jsou nejasná, jak diferencovat mezi fází projednávání ve výboru a v plénu. Za prvé, musíme to vyjasnit. Musí to být jasné, protože nemá smysl, aby různé výbory k tomu přistupovaly odlišně a aby měly různé postupy, protože potom <clears throat> je úplně nejasné, jak postup souhlasu eh, by se měl používat, když chceme mm, eh, vyjadřovat eh, své důvody. Ale samotné rozhodnutí stále lze eh, z našeho odmítavého stanoviska eh, dedukovat eh, mm, důvody, nebo když my řekneme, ne, přijmeme rozhodnutí a uvedeme důvody, proč, takže to bychom vlastně posilili naši roli a také i bychom tedy měli Eh, eh, se na to podívat v kontextu moderní doby, protože logika 80. letech, pokud jde o legislativní interferenci parlamentu, to je úplně jiné než dnes, kdy <clears throat> máme postup, jak třeba předkládat pozměňovací návrhy, to je již realita. A měli bychom tedy mít možnost uvést důvody. A potom je zde otázka pozměňovacích návrhů. Zde také bychom měli se zamyslet nad tím, jak postupovat. Pokud se dohodneme, že chceme posilit naši roli a chceme také mít možnost eh, vysvětlit, proč jsme rozhodli, jak jsme rozhodli, tak potom se musíme dohodnout na jednotném postupu, eh, podle kterého se bude rozhodovat, že i povolíme pozměňovací návrhy k preambuli, nebo stále bychom měli dovolit pozměňovací návrhy eh, k usnesením, která jsou spojena s textem, jaké rozhodnutí přijmout a nejdůležitější asi ten samotný princip je, že článek 81 se musí vykládat jednotným způsobem. A tady nejsou řešení vůbec snadná. Takový jeden příklad, pokud je o ta usnesení. Do určité míry, když máme takové doprovodné usnesení a když tam uvedeme důvody rozhodnutí, tak to je příliš slabé. <clears throat> ale pro některé zase naopak, to stačí. Ti, kteří si myslí, že to je slabé a chtěli by to mít v preambuli, eh, protože si myslí, že to je takové lepší, přímočařejší. A dále. Měli bychom eh, přijmout tedy v tom rozhodnutí, a já bych doporučoval, hned, že bychom nejprve měli se eh, zbavit těch všech dedukcí a stanovit tři možnosti, alespoň mm, a které se týkají naší eh, možnosti tedy eh, činit, to znamená, abychom mohli předkládat důvody, abychom mohli předkládat i pozměňovací návrhy, které by objasňovaly naši pozici, samozřejmě opět eh, ne k samotnému textu, protože tam je to zakázané, ale v těch doprovodných opatřeních, ať je to preambule nebo ať je to doprovodné usnesení, tak abychom mohli vysvětlit, proč děláme, co děláme třeba když my pouze zamítneme nějaký akt a neuvedeme důvody, jasně důvody, tak nás eh, někdo bude špatně interpretovat. A to jsou někdy velice důležité akty, třeba <clears throat> v oblasti obchodních dohod, kde je třeba jasně vyjasnit naši pozici, to je nutné tedy aby to bylo jasné především, aby to bylo systematické, tedy mm, koherentní a potom si myslím, že bychom měli i zvážit možnost vysvětlo, předložit důvody, vysvětlit důvody našich kroků. Děkuji. Děkuji, pane Carkovský. A nyní má slovo kolega Dav. Chairman, I Pane předsedo, ehm, já jsem si říkal, jestli náhodou tady ten eh, problém trošku nezveličujeme. Já tady eh, souhlasím s tím, že skutečně bude třeba eh, mít jakousi konsistentnost mezi všemi výbory jistě. A <clears throat> bylo by dobré, kdyby se vyjasnilo, co vlastně přesně mají dělat. Ale vzhledem eh, k tomu rozhodnutí, jestli tedy dát eh, souhlas nebo ne k tomu, aby to bylo rozhodnuto absolutní většinou nebo nějakou jinou kvalifikovanou většinou, tak eh, já si myslím, že tady zase nemůže být eh, taková nejistota, čili pokud eh, se nám třeba na plénu nepodaří dosáhnout eh, takovouto konkrétní specifikovanou většinu, pak by tedy nemohlo dojít k souhlasu. A kdyby třeba byla pouhá prostá většina, která eh, není absolutní většinou, tak eh, jestli by třeba toto nemohlo být považováno za eh, podmíněný souhlas nebo nějaký modifikovaný nesouhlas. Prostě každopádně je to negativní rozhodnutí. Každopádně se domnívám, že bychom mohli eh, k některým dohodám, zejména zvláštním mezinárodním dohodám, připojit eh, určité memorandum, kde by bylo vysvětleno či podmíněno stanovisko parlamentu. A jelikož eh, to tak eh, by eh, mohli dělat poslanci a mm, možná, že také komise, ta vlastně také má povinnost využívat toho v, míst, v rostoucí míře, tak já myslím, že také třeba pro mm, výbor by to tak mohlo být. A já myslím, že bychom tady skutečně potřebovali určité vodítko. Čili já si myslím, že tady jde opravdu o eh, důležitou otázku, jaký tady vznáší zpravodaj. Zákovský, eh, chcete něco doplnit? Jinak já nevidím, že by někdo chtěl ještě slovo, takže zpravodaj. Ne. Takže pověříme, zpravodaj vlastně již byl pověřen, aby připravil zprávu. Děkuji. A nyní můžeme tedy uzavřít schůzi výboru a zítra začneme na žádost kolegy Tarkovského s zprávou Gualtieri Tarkovsky o governance. A, e, a pokud souhlasíte, e, schůze koordinátoru bude velice e, stručná a kolega Gualtieri by rád, abychom ji odsunuli, ale je zde několik naléhavých věcí, které musíme vyřešit, takže bych rád, abychom se sešli jako koordinátoři, ale pouze hovořili o bodech, které jsou neodkladné. Ano, takže